Ladies and gentlemen, can we start? Dámy a pánové, začneme. Yes. Good. Okay. Okay. Uh, we begin by point number one. Začneme bodem číslo jedna, čili přijetí programu. došlo k následujícím změnám původního programu. Bod 8, který se týká hlasování eh, k rekastu unijního eh, kódu o vízech, je odložen, čili to je bod 8 a bod 10, který se týká eh, zvážení problematiky prováděcích aktů je také odloženo. A pak je tu návrh sekce GUE, který se týká právního základu Máme zpravodaje Alexe Fosfordise a musíme skonzultovat s právní službou tuto věc, čili Eh, my to bereme na vědomí, ale navrhuji, abychom tento bod odložili na příští zasedání, abychom se na to mohli připravit. Pan Chrysofamos? Protino. Já navrhuji, abychom program ještě upravili, abychom dnes mohli jako prioritu prodiskutovat problematiku platnosti nařízení 833 lomeno 2014, pokud jde o uvalení sankcí na Rusko. Tak, aby bylo možné dnes na půdě výboru dospět k rozhodnutí a vydat prohlášení ještě před plenárním zasedáním Evropského parlamentu od 15, tedy proběhne od 15. září ve Štrasburku a dospět k rozhodnutí o případném odvolání eh, ze strany Evropského parlamentu proti tomuto nařízení u Evropského soudního dvora. Je to velice naléhavá záležitost, kde si nemůžeme dovolit eh, žádné vyčkávání, protože další plenární zasedání parlamentu bude až 28. září a do té doby už vyprší 60-denní lhůta, do které je možné vznést námitku u Evropského soudu. Námitku proti tomuto nařízení. A samozřejmě musím poukázat na to, že jsem 25 srpna obeslal všechny členy výboru informací o tom, že hodlám tuto záležitost předložit k jednání. Je to tedy velice naléhavá záležitost nejenom pro parlament, ale i obecně. A pokud jde o fungování Evropské unie, protože největším problémem současného fungování Evropské unie je deficit demokracie. Tady máme před sebou rozhodnutí, které potenciálně může vést eh, zahájení takové studené války mezi Evropskou unii a, a velkým státem, jako je Rusko, přičemž k tomuto rozhodnutí by došlo, aniž bychom dodrželi postup podle Evropské smlouvy, tedy aniž bychom použili řádný parlamentární postup. Správným právním základem je článek 207 smlouvy o fungování Evropské unie. A vzhledem k tomu, že toto nařízení předpokládá zákaz vývozu. A to podle článku 215, který se však týká pouze finančních záležitostí. A proto tedy to výbor dnes musí řešit a dospět k rozhodnutí. Máme problém, protože italský ministr čeká v předsálí a máme také lhůtu pro vyřešení této věci do 24. října, takže máme ještě poměrně dost času na řešení této otázky a navíc půjde o jednání, které bude snímáno kamerami. Čili to jsou tři dobré důvody, Kamera, promiňte, naopak za zavřenými dveřmi. Takže to jsou tři dobré důvody pro to, abychom tuto věc odložili. Proti mému hlasu. Abychom zůstali zdvořilí, dovolte mi tady vřele přivítat pana ministra Orlanda. Vítejte na půdě výboru Jury. A nyní vám dávám slovo a požádám vás, abyste nás seznámil s prioritami.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 Rada ministrů a uh, e, trialog s Evropským parlamentem nás očekává. A v tomto kontextu vás ujišťuji, že se osobně zasadím o dobrou spolupráci mezi e, radou, mezi mezi výborem GAJ a mezi tímto výborem e, ve všech měsících, které máme před sebou. Hlavním cílem u nás je posílit evropský prostor spravedlnosti a posílit i základní práva. A to při respektování eh, práv, eh, jednotlivých práv občanů a zároveň růzností, rozrůzností právních rámců jednotlivých zemí. Vypracovali jsme program s eh, dvěmi předsednictvími, lotyšskou a lucemburskou, a to jsou ti, kteří se budou střídat v příštích 12 měsících v řízení rady naše cíle jsou sdílené, mezi těmito cílemi jsou i různé akce v rámci občanské eh, spravedlnosti. V oblasti eh, spravedlnosti a svobody a bezpečnosti tak bylo přijato 27. června usnesení, kde se hovoří o Evropě, která by měla zajistit bezpečnost lidem, jak uvnitř, tak vně unie a tyto principy měly být propojeny mezi sebou. Italské předsednictví eh, je si vědomo toho, že úspěch a neúspěch eh, v, jednom oblast, v jedné oblasti záleží na úspěchu a neúspěchu i v ostatních oblastech. A proto je potřeba spojit vzájemně synergie. My jsme přesvědčeni o tom, že existuje úzká vazba mezi solidní politikou eh, evropskou právní a mezi ekonomickým růstem. Jenom když budeme mít jistotu právních jistot a bude existovat ochrana práv, tak bude moci překonat eh, různé eh, překážky zcela eh, nepřekonatelné pro investice a pro posunování investic v území, na území Evropské unie. Na programu našeho předsednictví, který vám zde nyní předkládám a vašemu výboru, tento program je zcela v koherenci s hlavními vůdčími principy politiky Evropské unie. Chceme podporovat udržitelný rozpor, eh, vyšší investice a nakonec eh, i ten základní eh, úkol, abychom i dosáhli lepších úrovní zaměstnanosti. Naše práce se bude řídit několika principy. Na jedné straně synergie, na druhé straně růst, ekonomiky, právní rámec a ochrana základních lidských práv. Jsme přesvědčeni, že inteligentní a inkluzivní růst, který by měl být platov, platformou pro eh, rozvoj evropské politiky, by měl být doprovázen větší důvěrou v různé a vzájemné právní rámce v jednotlivých států. To také bude podporovat důvěru našich občanů v naše právní rámce. V těch dvou liních, o nich, o nich jsem hovořil, tam se také eh, eh, nacházejí opatření pro, eh, pro insolventní řízení, pro evropské řízení o drobných nárocích, o, pro oběh dokumentů v Evropě a o problémy o prodeji. E, druhá oblast činností se týká dvou návrhů na řízení o mm, řešení o rozvádění párů, které prochází, pochází z jiných e, zemích a o rozvádění registrovaných partnerství. Co se týče revize na řízení číslo 861 17, což je právě to nařízení o e, drobných nárocích, tak jsme přesvědčeni, že to bude moci se změnit na výborný nástroj, pokud bude dobře aplikován a bude moci pomocí tohoto nástroje dosáhnout dobrých výsledků. Pokud lidé budou mít důvěru v, v dobrou aplikaci tohoto nástroje, budou moci dosáhnout i dobrých výsledků. Je důležité, abychom i tento nástroj dobře, dobře propagovali, protože doposud není dobře známý. V rámci aplikace a technologií pro sbírání údajů je důležité, abychom to dobře používali, protože jen takovýmto způsobem tento nástroj bude sloužit eh, uživatelům. Italské předsednictví chce dospět k, dobrému, eh, k dobré schodě v rámci rady v příštím prosinci na jednání rady doufám, že k takovéto schodě eh, dojdeme. Eh, připomínám, že nařízení Small Claims by mělo umožnit eh, rychlé řešení ve sporech mezi občany Evropské unie. Jenom když lidé budou vědět, že budou mít pevný právní rámec, že to budou bezpečná pravidla, tak jenom tak budou mít důvěru v evropský trh. A budou mít i důvěru v celý vývoj právního rámce v Evropské unii. Co se týče revize nařízení o insolvenčním řízení, tak vycházíme z mandátu, který v minulém semestru nám předsednictví předalo. My vyjednáváme s parlamentem a chci vás ujistit, vás tedy jakožto výbor, že Itálie chce vyvinout veškeré e, úsilí, aby tuto agendu uzavřela. V současné době studujeme eh, různé eh, body odůvodnění a přílohy a přejeme si, abychom zahájili vyjednávání s Evropským parlamentem a doufáme, že do prosince dospějeme k, k dohodě. Uvědomujeme si, že ten text, který nám Rada předala, je v mnohých pasážích velmi choulostivý. A eh, určitě je velice obtížné najít schodu v koordinaci jednotlivých účastníků z intelečního řízení. Eh, nicméně italské předsednictví zde bude mm, se chtít zasadit o ochranu místních věřitelů. Ti mohou, ti eh, budeme eh, hledat řešení, kdy se nebude jenom hledat řešení v úpadkovém řízení, ale budeme chtít podpořit záchranu podniku. Je důležité, abychom tyto věci uměli době vyřešit pro ekonomický růst v Evropě, která poznala delokalizaci podniků v Evropě. Jsme si jistí, že i parlament bude umět eh, obnovit eh, současná pravidla. Eh, vytyčili jsme si významné cíle, co se týče tedy návrhu nařízení, které se týkají o přijímání dokladů v rámci Evropské unie a o zrušení notifikace a ověřování těchto dokumentů. Italské předsednictví se domnívá, že jsou prioritní eh, témata této agendy a považuje tuto tapu za velice důležitou. V tom procesu v něm se snažíme usnadnit eh, volný pohyb lidí a volné rozmístování podniků eh, po Evropě, i, jakož i snižování nákladů. 9. července na neformálním setkání v Miláně, jehož se také účastnil pan Svoboda, Eh, a dále při technickém setkání eh, se vyjasnily pozice jednotlivých členských států. Co se týče eh, pole působnosti tohoto nařízení, mnohé delegace se, si přáli, aby se tyto doklady omezily na pouhý stav, na doklady o stavu, o stavu, o civilním stavu. Ale italské předsednictví se domnívá, že italské podniky, že podniky evropské a občany potřebují pevné právní a rámce. A e, v současné době se potýkají s obrovskou byrokracií, což jim e, často brání se pohybovat ze země do země a brání to i jejich podnikatelské činnosti, jelikož tento proces je velice komplikovaný. My jsme zjistili, že Evropská komise je svým způsobem flexibilní a že e, je ochotná výjít stříct Eh, požadavku rozšíření působnosti. Já se setkám s panem komisařem Reitersem a budu se snažit eh, nějakým způsobem zahájit tuto spolupráci. Přestože znám pozici Evropského eh, parlamentu, který si přeje rozšíření pole působnosti, tak si přeji, aby byla přijata metoda postupného přístupu je důležité víc toho, co v současné době všichni sdílíme a tím se otevře cesta potom i eh, k, dalším, mm, k další problematice, protože když budeme mít příliš otevřené toto pole, tak eh, budeme mít problém s obrovskou diskuzí, která nikam nepovede, protože bude mnoho zemí, které eh, v těchto choulostivých oblastech nebudou zajedno s námi. My si uvědomujeme, že ta cesta, kterou máme před sebou, je velice dlouhá a nežli dospějeme k uznávání a našich eh, různých systémů právních a administrativních je ještě velice dlouhá. Mnohé státy eh, se obávají toho, že eh, doklady z jiných zemí nejsou dostatečně důvěryhodné, ale právě proto upozorňujeme na to, že je velice důležité, abychom dospěli k politickému rozhodnutí a schodě, alespoň ohledně prvního balíčku dokladu. To bude takový taková první jiskra, ze které budeme moci potom vycházet. A z ní se bude moci rozvinout i obrovský potenciál, který tkví v tomto nástroji a bude to moci pomoci státům, aby eh, potom zahrnovali a přijímali stále větší počet eh, dokumentů do své pole působnosti. To, že částečně omezíme toto pole úsobnosti, neznamená, že bychom šli proti obsahu této, tohoto nařízení. Znamená to jenom, že práce bude eh, postupnější a bude méně konfliktní, protože některé z těch eh, oblastí a z těch důvodů jsou opravdu velice obtížné pro inkluzi. Abychom eh, dospěli k obecnému směřování, podpoříme i schůzku, která bude v prosinci pracujeme i e, na návrhu nařízení o e, evropském právu prodeji. E, se zájmem jsme sledovali i vývoj v Evropském parlamentu. Při volbě 27. února byl vydán silný signál pro to, abychom se touto agendou opět zabývali. A to tom směru, že se budeme zabývat i možnostmi uzavírání smluv na dálku. V současné době budeme studovat eh, přílohy eh, k tomuto návrhu a vezmeme v úvahu i to, co rozhodla Rada Gaj v červnu roku 12. Eh, rozhodli jsme se, že budeme se koncentrovat na přílohy tohoto nařízení. Přesto však nepředpokládáme, že by tato technická studie byla uzavřena do konce italského předsednictví. Já tedy eh, ten, toto krátké zamišlení na, o programu italského předsednictví eh, uzavírám ho tím, že se soustředíme hlavně na ochranu eh, práv občanských a že se budeme snažit zjednodušit přístup ke spravedlnosti. Chceme přispět tedy k tomuto otevřenému prostoru a bezpečnému prostoru během našeho italského předsednictví. Zvláštní Pozornost budeme věnovat i nástrojům, které umožní volné, volný pohyb osob. Budeme se snažit odstranit i překážky, které eh, evropští občané eh, mají v evropském prostoru. Eh, dále se budeme zabývat tedy vztahy, vztahem rozvodových řízení mezi registrovanými partnery a mezi lidmi z různých evropských zemí budeme chtít zaručit eh, koherenci rozhodnutí v této oblasti a zvláště zvláštní pozornost, kterou jsme upřeli na tato témata, eh, způsobila, že eh, jednání bylo velmi obtížné. Rádi bychom respektovali jednotlivá právní rámce a zároveň nenarazili na diskriminační postupy. Zbývají nám některé kritické body. My si uvědomujeme, že nebude jednoduché dospět eh, ke konsensusu úplnému, ale chceme to zkusit. Rádi bychom předložili členským státům nové body k zamyšlení a to eh, a rádi bychom hledali společnou odpověď, která by umožnili i předsednictvím, která budou následovat po nás, aby eh, vytěžili něco z plodu našich práce. Jsme eh, přesvědčeni, že se nám podaří zajistit lepší právní bezpečnost eh, v rámci Evropy a eh, jsme přesvědčeni, že to by byl velmi pozitivní signál, že Evropa je schopná zajistit tyto právní ochranu svým vlastním občanům. A nakonec vymezíme i prostor pro elektronickou spravedlnost. Bude tady Eh, bude tady určité setkání v Římě o takzvané Electronic Justice. Eh, bude se, eh, odehraje se v říjnu v Římě. A v rámci pracovní skupiny rady se hovoří o datu, z kterého, z údaje, z kterého vyjdeme. Jsme svědomi toho, že Evropský parlament eh, si myslí, že tato elektrická, elektronická eh, justice může být dobrým nástrojem k posílení důvěry v eh, právní ochranu. A na závěr bych vás rád ujistil, že italské předsednictví si uvědomuje, jak důležité jsou výzvy pro to, abychom zajistili efektivní právní prostor v Evropě každém koutě Evropské unie je potřeba tento právní rámec zajistit, obnovit důvěru lidí v instituce ostatních členských zemích Unie. Proto nás zajímá účinná spolupráce s Evropským parlamentem, abychom dosáhli tohoto cílu o vzájmu evropských občanů. A jsme si jistí, že práce tohoto výboru bude zcela zásadní pro to, abychom tohoto cíle docílili a abychom prošli touto společnou cestou. Děkuji. Eh, Your Excellency, eh, Mr. Minister. Vaše excelence, pane ministře, děkujeme vám za tento úvod a představení priorit italského předsednictví s ohledem na kompetence tohoto výboru. A pokud dovolíte, jsem si jist, že to, co jste právě řekl, je v souladu s tím, jak priority této oblasti pojímají členové tohoto výboru a pokud dovolíte, tak teď dáme slovo členům tohoto výboru a zahájíme výměnu názorů. Nejprve mám na seznamu řečníku místo předsedu tohoto výboru a pana Gavadu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. přicházíte do předsednictví Evropského společenství v klimatu a v kontextu, který nepostupuje podle běžného programu, ale postupuje podle výjimečného programu, který znamená svým způsobem eh, obrat v historii, protože poprvé od historie Evropské unie evropské, eh, evropské mm, veřejné mínění se odvrací od myšlenky prosperity našeho kontinentu a míru na našem kontinentu. Vy, vy víte, že ve volbách se to také projevilo a já jsem francouz, ale francouzský eh, Evropan vám nemám a nemohu dávat eh, žádné eh, instrukce. My jsme jedni z těch, kteří mají největší zastoupení v eh, Evropském parlamentu. Já mám velká očekávání, co se týče eh, italského předsednictví. Podle, podle mého soudu a podle mého srdce je to předsednictví eh, země, která probíhá procesem velké renovace a země, která hodně trpěla různými dramaty, která po druhé světové válce postihla moderní zemi. Je to země, která trpěla i svou vnitřní politiku, která musela projít i e, modernizacemi, která e, měla i obrovské problémy s atentáty, připomínám atentát v Boloni a tak dále. Není to prostě obyčejné předsednictví. A to říkám také proto, že zde žijeme určitý obrant v Evropské unii a budete mít jenom čtyři měsíce, což opravdu není mnoho. Přesto ale my očekáváme, že vykonáte něco výjimečného. Eh, vody, o nich jste hovořil, jsou bez jakékoliv diskuze velice, interes, velice zajímavé a pro některé z nás i velmi důležité. A když eh, eh, poslouchám vašeho ministerského předsedu, Matea Renciho, on opravdu na nás velice zapůsobil ve svém vystoupení, tak cítíme co si, cítíme co si nového. A já bych si tady přál, abyste zaujal veškeré místo v tom eh, politickém prostoru, který v současné době v Evropě existuje. A to hlavně ve dvou oblastech. První oblast, eh, byste se měl pokusit, abyste abyste s ohledem na chartu základních práv a při uplatňování této charty, abyste a, tato, a tento výbor je oprávněn na to, aby vás o to žádal, abyste se přičinil o to, aby země, které které odstupují od uh, vlastně uh, od smluv, které podepsali svým způsobem se, od, uh, se vzdalují. To jsou země, které žádají stejné které žádný nezávislost práva, ale my bychom chtěli, abyste je přiměl k zamyšlení, že máme, společná eh, právní, že máme společné právní cíle. A další věc, o kterou bych vás rád požádal, nejsem, eh, nejsem jediný, který si to myslí, já mám privilegium, že tady promluvil jako první. Já bych eh, rád, znám váš postup, já bych rád, aby aby se, se eh, i zasadil o boj proti kriminalitě, aby v evropském, u Evropského soudu byla větší účinnost. Například zde se jedná o legalizaci sankcí. Já vám to říkám ne proto, abych vám udělal nějaké lekce. Vy jste jistě mnohem kompetentnější k tomu, abyste věděl, jak eh, nebezpečná je tato kriminalita v Itálii. Vy to dobře víte, ale v ostatních zemích je to také velice vážné. Čili uh, je čas, abychom přikročili k opatřením a abychom eh, něco udělali a my počítáme s vaším předsednictvím a doufáme, že vy eh, vnesete řád do těchto dvou anomálií, které existují v Evropě, eh, které penalizovaly vlastně Evropu v očích mezinárodního publika. Děkuji. Děkuji panu Kavadovi. A nyní je na seznamu pan Cvěvka. Bardzo děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, děkuji také vám za váš projev, který byl velmi konkrétní. A ten obsah přesně odpovídal mým očekáváním. Témata a okruhy, které jste nastínil ve svém projevu, jsou tématy, na kterých jsme již pracovali za předchozího funkčního období a nadále zůstávají našimi prioritami, a to tedy nyní i za italského předsednictví. Náš výbor se liší od ostatních výborů Evropského parlamentu v tom smyslu, že jde o výbor, který se opravdu ve své práci soustředí na konkrétní obsah. Naším cílem je pracovat na rozvoji občanské společnosti v Evropě, to je náš hlavní cíl, a možná méně se soustředujeme na to, abychom vytvořili zónu bezpečnosti v Evropě, protože to je spíše v náplně výboru Libe. I když to není téma, které by bylo úplně vzdálené našim zájmům. A já jsem rád, že jste také zdůraznil, jak důležité je uzavřít práci na všech rozpracovaných balíčcích, protože podle toho budeme v očích našich občanů vystupovat pozitivně nebo negativně. Nejsme tady proto, abychom vytvářeli nějaké abstraktní zákony. Naším úkolem je usnadňovat život našim občanům tak, aby po celé Evropě mohli v klidu žít. A s tím například souvisí problematika společného majetku, manželských dvojic, co se s ním stane po rozvodu, problematika překladu všech potřebných dokumentů, jejich uznávání, to všechno je pro nás velmi důležité. Takže já plně souhlasím s tím, že tak, jak jste řekl, celý ten postup ověřování certifikátů a, a dokumentů je velmi důležitý. Rozsah působnosti tohoto nařízení je vykládán v českých členských státech různě, ale dnes možná nezávisí, nezáleží ani tak na tom, jak velký je rozsah této působnosti, ale především dokončit práci na prvním stádiu této práce, získat souhlas se všemi dokumenty, na kterých se již členské státy dohodly a pak v průběhu dalších měsíců k tomu můžeme přidat další dokumenty. Čili, abych to schrnul, my opravdu souhlasíme s těmi prioritami, které jste tu představil. Samozřejmě velmi důležité bude také práce na legislativě ke konkurznímu řízení a k drobným nárokům. Dnes e, dopoledne na toto téma proběhla debata i na půdě setkání koordinátorů a já jsem měl možnost hovořit se zpravodají, vím, že materiál půjde do druhého čtení a teď se chci obrátit na vás, pane ministře, my potřebujeme konkretizovat eh, datumy, máme tu nastaveny určité lhuty, které změnit nemůžeme a já vás mohu ujistit, že se budeme snažit ze všech sil, abychom celou věc dokončili ještě za italského předsednictví. Vím, že na všech bodech se ještě neschodneme, vím, že jsou tu rozdílné názory, především tedy pokud jde o radu a parlament, tak už to bylo za předchozího funkčního období, ale chci vás ujistit, že se budeme snažit ze všech sil sladit naše stanoviska tak, aby všichni mohli být spokojeni. A pokud jde o evropské právo k prodeji. Zítra k tomu proběhne zvláštní e, setkání. Vím, že se budou účastnit naši zpravodajové a také někteří noví kolegové, kteří nyní začínají pracovat na tomto tématu. Na tomto tématu také již pracujeme nějakou dobu a myslím, že eh, by bylo vhodné práci dokončit. Aspoň, rada, aspoň parlament má na tom zájem, rada možná trochu méně, ale to také znamená, že tedy nyní je to vlastně tak trochu na vás. A konečně to poslední téma, na které jste upozornil, téma e-justice. Eh, pane ministře, to je naprosto klíčové. My říkáme, že vytváříme legislativu pro potřeby občanů Evropské unie, ale proč se s tím vůbec namáhat, pokud eh, občané nebudou mít ani ponětí o tom, že daná legislativa existuje? My jsme provedli přeskum toho, jak to vypadá v jednotlivých členských státech a velmi často občané ani neznají celý ten rozsah legislativy. Takže tady by byla důležitá informační kampaň, kterou by měla uspořádat Evropská komise, měly by to podpořit jednotlivá předsednictví a také Evropský parlament. Čili rozšíření těchto znalostí je velmi důležité a já si myslím, že i často by měl být takovým nástrojem, který nejenom umožní získat informace o tom, jak funguje systém spravedlnosti v jednotlivých zemích, ale také by nám to umožnilo přicházet s novými programy a s návrhy nových řešení. Čili každý nový vývoj, který povede k rozšíření tohoto eh, důležitého projektu, je pro nás také velmi důležitý. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. Jako Další paní Regner. Dankeschön. Děkuji. Vítejte a děkujeme za představení programu italského předsednictví, které je zahájeno ve velice zajímavém období pro Evropskou komisi, zároveň také skončilo funkční období Evropské, eh, Evropský parlament a pro Evropskou komisi, takže se všichni vlastně učíme vycházet s novými kolegy. Já bych se ráda soustředila na několik věcí. Nejprve velice stručně eh, k problematice nároků. My už jsme se tím zabývali za předchozího funkčního období a proto tady vítáme nasazení vašeho předsednictví bylo by dobré, aby Evropský parlament a Rada více spolupracovali a já bych ráda v tomto ohledu věděla z vaší strany, jak si tu spolupráci představujete konkrétně. Za druhé, italská vláda ukázala i v případě Formogaríny, že problematika žen političek na postech s rozhodovací pravomocí je velice důležité téma a e, také tedy tento výbor řešil problematiku e, žen e, v představenstvech společností a bylo to téma, které zbudilo i debatu na plenárním zasedání. Mě by zajímalo, jak v tomto ohledu vypadá italská národní legislativa a jak italské předsednictví se dívá na to, co již bylo odhlasováno v této věci Evropským parlamentem. Co si s tím tedy chcete počít dál? Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji. Pan Freton. Je remercie... Chci vám poděkovat, pane ministře za tuto prezentaci, která byla velice zajímavá a velice laskavě nám, jste nám představil program. Já bych chtěla říci, že pan Kavada eh, hovoří za část poslanců, eh, kteří eh, o kterých hm, hovoří se o tom, že tři poslanci jsou proti míru. Já nejsem proti míru. Bylo by zapotřebí, pane předseda, bych umožnil vysvětlit, co jsem řekl, protože to, to jsem to eh, nemyslel, ale to není důležité. Já jsem vás slyšel velmi dobře. Dobře. Takže po této vsuvce mám několik konkrétních otázek na pana ministra ohledně části jeho prezentace. Zdůrazňoval, že si přeje, aby došlo k rychlému dokončení evropského řízení drobných nárocích. Já si myslím, že tato cesta je dobrá věc, eh, pokud budeme jednat na základě rozumných eh, nároků eh, nebo návrhů, aby nešlo o pouhé zrychlení nebo uspěchanost, protože tím bychom mohli zhoršit situaci v některých členských státech, jako například ve Francii, což znamená, že by došlo eh, vybudování spravnosti po, eh, ve dvou rychlostech. Byla by zrychlená spravedlnost mnohem rychlejší pro drobné nároky, zatímco pomalejší by bylo řízení pro větší nároky. Já bych chtěl jenom zdůraznit eh, nebezpečí, které spočívá v takovémto eh, druhu postupu. Ehm, já nejsem proti drobným nárokům. Ehm, co je tedy v Evropě eh, drobným nárokem, to je zapotřebí jasně vědět. A co znamená toto zrychlené řízení? Je to pořád ještě řízení před běžným soudem, které se snaží dojít k rychlému řešení nebo by byly běžné soudy vyloučeny eh, z vyřizování tohoto řízení o drobných nárocích. Děkuji vám. Poslední na tomto seznamu je pan Raděv. Minister Vážený pane ministře Orlando, italské priority, které, jste, mm, které byly představeny v červnu, Eh, ukazují, že eh, se chcete zabývat eh, reglementací o zákonu nebo legislativě o prodeji. Toto dokončí jednotný digitální trh. Je zapotřebí, aby byla platná společná pravidla i v přezraničních smlouvách, aby e, tedy nebyla používáno 28 vnitrostátních právních e, úprav. Je to důležité pro malé a střední podniky a také pro všechny spotřebitele. Nehledě na velkou podporu Evropského parlamentu návrh na společné právo o prodeji se setkalo s odporem na eh, radě ze strany některých členských států, jako je Německo, Francie a Spojené království. Za italského předsednictví budete se snažit překonat tento odpor k tomuto legislativnímu návrhu, který podle nás je důležitý pro eh, evropské podnikatele i spotřebitele. Děkuji. Děkuji vám. A nyní předám slovo vám, vaše excelence. Můžete prosím odpovědět? Co se týče tématu, o kterém hovořil pan místopředseda Kavada, Chtěl bych eh, poznamenat, eh, že zajišťujeme velikou pozornost eh, principu právního státu a základním právům. Itálie chápe tento prvek za zásadní a nezbytný pro další postup. Itálie má své eurofilní dědictví, zbližování všech kultur, eh, které jsou eh, také eh, takto reflektovány v ústavním textu. Je zapotřebí, abychom zdůrazňovali všechny tyto prvky, aby se zdůrazňovaly v jednotlivých členských státech. Třeba, že toto téma se přímo netýká, přímo netýká tohoto výboru. Já bych vás rád ujistil, pane místopředsedo, o našem úmyslu rozvíjet s přesvědčením ehm, možnost evropského žalobce. Vytvořit tedy takový orgán, který bude skutečně nezávislý a bude výkonný. I v tomto smyslu se setkáváme s velkou eh, nedůvěrou a eh, mnoha námitkami ze strany členských států, nicméně mm, pro nás je to velice důležité, abychom dosáhli kvalitativního skoku eh, v boji proti organizovanému zločinu. Já bych nerad, aby ve stínu toto zůstalo, protože velice důležité to může být i po práci vašeho výboru. Mm, neefektivnost nebo nedostatečná schopnost jednotlivých vnitrostátních právních úprav či eh, eh, soudních eh, a systémů v patřičném čelení této organizace trestné činnosti je důležitá věc a proto je třeba, abychom se postavili organizované trestné činnosti. Někdy je podceňována možnost, jak se postavit těmto jevům organizované trestné činnosti. Co se týče tématu legalizace, chtěl bych vás ujistit, že se budeme snažit postoupit dál ve vyjednávání, abychom sladili pozici Evropského parlamentu eh, s pozicí eh, Rady na základě dokumentů, na nějž již eh, jsme se dohodli. To jsem eh, jen tak zmínil tedy ve své zprávě. Já jsem chtěl, abychom uvažovali o prvním kroku, ze kterého můžeme výjít a na jehož základě tedy skutečně můžeme dojít k reálnému posunu vpřed. Je úkolem parlamentu, jak eh, objevit další možnosti rozvoje. Můžeme si představit jakousi roadmap dalšího postupu, ale dnes se může stát, že jenom proto, že budeme chtít něco lepšího, nebudeme mít to, co je jen eh, dobré. Eh, jedná se o skutečně velice provázanou oblast, eh, komplexní oblast. A to může znamenat, že ohrozíme dobrý výsledek od samého počátku. Když se budeme snažit dosáhnout toho, že budeme mít společný dokument pro všechny státy, který bude uznáván všemi státy, může se stát, že e, můžeme mít tedy podporu i e, veřejnosti a podniků, které by oceňovaly tento dobrý dokument, který by jim usnadňoval život a hospodářskou aktivitu. Ale jak se už často stávalo, při budování evropských institucí důležité je, abychom učinili alespoň ten první krok, abychom dosáhli postupného rozvoje takovýchto nástrojů. Ohledně rovnosti genderové, chtěl bych eh, podotknout, že to není přímo eh, v mé eh, kompetenci. Itálie věnuje obrovskou pozornost aspektu genderové rovnosti. To už je vidět i na složení parlamentu a v rozhodování týkající se složení Eh, složení zástupců, eh, kteří zastupují Itálii v parlamentu. Eh, podporujeme iniciativy, které mají sociální aspekty, umožňují rovnost příležitostí, chceme rozvíjet opatření zaměřená na boj proti diskriminaci a jakou, jakékoliv formě násilí. V tomto smyslu myslím, že je důležité, abychom si připomněli, že předmětem pozornosti italské vlády je také, jak si myslím, možné rozvíjení spolupráce mezi členskými státy v intenzivnějším boji a s lepšími nástroji proti smutnému e, fenoménu e, zabíjení e, osob ženského pohlaví. Co se týče eh, evropského řízení o drobných nárocích, pracujeme na tom, abychom nalezli kompromis mezi stanovisky jednotlivých členských států. Jsme si vědomi rizika, že můžeme dojít k tomu, že se bude postupovat dvěma různými rychlostmi. Nicméně eh, v některých státech eh, není vůbec žádná rychlost, abych to tak řekl s tím, že se mají eh, zajistit eh, práva, eh, současně nejde ruku v ruce i vyřešení takovýchto sporů. Všechny členské státy mají svůj vlastní právní vnitrostátní režim, které nějakým způsobem upravují tyto věci Mají tedy své vlastní záruky. Ohledně jednotlivých eh, orgánů, eh, tam těžko mohu něco dodat, protože členské státy musí sami eh, nalézt určitou vyváženou polohu Já si myslím, že Rada se nadále zabývá doporučeními, která mohou vzejít například i z tohoto rozhovoru zde v Evropském parlamentu. Řízení o drobných nárocích by nemělo znamenat nějakou oběť. Měly by být každopádně eh, chráněna práva Eh, prostřednictvím eh, tohoto evropského řízení o drobných nárocích. A nemělo by se tímto způsobem ani obcházet eh, vnitrostátní řízení o drobných nárocích. Také nezapomínáme, že to jsou mimosoudní možnosti pro řešení některých sporů. Jsou to jiné možnosti které eh, také vnitrostátní právní řád umožňuje pro řešení eh, takovýchto eh, sporů. Takže bychom měli přemýšlet o různých způsobech a o různých mechanismech, které jsou k dispozici a které jsou umožněny jednotlivými státy. Co se týče společného evropského práva prodeje, rád bych uvedl několik údajů, které jsem zmínil ve své zprávě. Rada zkoumá nyní přílohu tohoto návrhu a zabývá se závěry z zasedání Rady v červnu 2011, Rady pro spravedlnost a vnitřní záležitosti, Mandátem této pracovní skupiny je zabývat se tedy právě eh, přílohou eh, tohoto nařízení. A v tomto smyslu eh, mandát umožňuje, aby se zabývali globálním charakterem tohoto nástroje. Připravám poměrně složité to, že nehledě na naše úsilí se ještě nepodařilo že, postoupit dál a nevíme, zda se podaří dosáhnout technického řešení do konce našeho předsednictví. Bude to obtížné. Na plenárním zasedání 27. února Evropský parlament žádal eh, omezení eh, působnosti na eh, smlouvy na dálku. To znamená online. Víme, že tento druh smluv narůstá v Evropské unii a je to možnost jak posílit vnitřní trh. Tento postup si zasluhuje hlubokou úvahu ze strany jednotlivých aktérů. Já jsem velice rád, že sdílíme eh, stejný postoj na ohledně tedy eh, problému e-justice, digitální spravedlnosti. Budeme se snažit o dohodu v této věci, protože se domníváme, že tento sektor je naprosto zásadní a proto si myslím, že můžeme potvrdit eh, to, co říkám, i našimi cíly. Cíly, kterými se řídila naše vláda, týkající se integrální informatizace eh, celého občanskoprávního eh, řízení v prvním stupni, což je věc, kterou my praktikujeme již od začátku tohoto roku. To je zásadní nejen kvůli dematerializaci a větší efektivitě eh, soudnictví, ale i proto, abychom měli lepší eh, schopnost zajistit a chránit práva. V tomto smyslu naše úsilí které bychom rádi konkrétně vyjádřili a mohli bychom také poskytnout eh, různé příspěvky eh, a mohli bychom eh, také mm, spolupracovat i s těmi, kteří se, kteří se zabývali tímto tématem zde ve výboru. Naše hlavní město, jak jsem říkal, Řím, v Římě se bude konat eh, zasedání, které se bude zabývat právě tímto tématem v říjnu. Děkuji vám ještě jednou za všechny vaše dotazy a děkuji vám také za vaše hodnocení, eh, za pozitivní hodnocení eh, našeho předsednictví. Věřím, že na základě vašich slov mohu dojít k závěru, že máte velká očekávání a já doufám, že je nesklameme. Příspěvek, který poskytne Evropský parlament a také realismus, se kterým eh, Evropský parlament se bude věnovat eh, těmto tématům, která budou předložena jak vaší pozornosti, tak naší, tak eh, budou podmínkou úspěchu Eh, téma, která budeme probírat za italského předsednictví. Děkuji vám za pozornost. Your Excellency. Eh, Vaše excelence, pane ministře, děkujeme velice za tuto výměnu názorů s naším výborem. Jsem si jist, že to bylo velmi užitečné a na závěr vašeho předsednictví, italského předsednictví, doufám, že budeme schopni říct, že tato výměna názorů byla i plodná. A já udělám všechno pro to, aby tyto plány se staly realitou. Děkuji za vaši návštěvu. ladies and gentlemen. Dámy a pánové, po panu ministru Orlandovi přichází, a máme tu velkou čest, že nás navštíví na městek státního tajemníka pan Sandro Goci. Vítejte, pane Goci. Máte slovo. A Těšíme se na to, že nám eh, budete prezentovat eh, priority italského předsednictví v našem výboru. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den eh, všem přítomným. Jsem velice rád, že se s vámi mohu setkat a seznámit na začátku tohoto mandátu a také na začátku italského předsednictví. Začíná v této době také nový politický cyklus a my si přejeme, abychom se zaměřovali na méně priorit a kladli na ně větší důraz. E, to je pro nás velice důležité i pro mm, právní e, práci, pro legislativní práci, což je hlavním úkolem e, právě vašeho výboru. Chtěli bychom se zaměřovat na konkurenceschopnost, růst, zaměstnanost, Eh, z pohledu eh, doplnění toho, co je zapotřebí a zjednodušení. chtěl bych se tedy zmínit právě o tomto doplnění a zjednodušení eh, kolem těchto dvou pojmů se točí veškeré naše priority. Chceme odehrát úlohu, a o tom se zmíním detailně v druhé části svého příspěvku, Eh, v některých legislativních eh, tématech a já doufám, že už za italského předsednictví jak rada, tak i já doufám sami bohu moci účinně spolupracovat. A eh, taková ta hlavní linie, kterou se řídí naše práce, je konkurenceschopnost, ochrana práv a podporování přeshraničních činností. To jsou tři hlavní priority, které chceme podporovat a Především chceme usilovat o to, abychom v některých tématech pokročili dál. Ohledně práv mám na mysli například legislativní návrhy eh, související se svobodou projevu, s osobními údaji, ochranou know-how, ochrana duševního vlastnictví. Tímto se chceme zabývat naší legislativní práci. Chceme tedy konkrétně hovořit o určitých tématech. Myslím si, že to je právě zásadní, abychom mnohem lépe připravili podmínky pro legislativní politiku a aktivitu zaměřenou na růst. A to proto, abychom konkrétně odpovídali našim občanům. Já bych eh, chtěla říct, že právě tato konkrétnost je druhým motem našeho předsednictví společně s tím oficiálním, protože podle nás je zapotřebí, abychom eh, pracovali na novém začátku Evropské eh, unie. Je zapotřebí, abychom pracovali na legislativních záležitostech, na jednotném trhu a na nových nástrojích eh, zprávy a řízení, zejména s ohledem na hospodářskou soutěž a konkurenceschopnost. Co se týče eh, právní eh, souvislosti s vnitřním trhem, je to ještě mnohé, co lze posílit a dokončit ohledně růstu, ohledně navýšení kompetitivity Evropské unie a je zapotřebí, abychom také doplňovali a posilovali tyto aspekty, zejména s ohledem na normativní prostředí a reglementační prostředí, které má být eh, eh, příznivější pro malé a střední podniky, pro podnikání vůbec. Eh, je to důležité téma. Již v předchozích mandátech Evropská unie hovořila o tom, že to je důležité téma. A my na začátku našeho Eh, semestru. Eh, o tom hovoříme ne proto, že bychom eh, nebyli schopni být originální, ale právě proto, že zapotřebí přinést odpovědi, konkrétní odpovědi právě v těchto věcech, aby tedy právní prostředí bylo mnohem prospěšnější pro růst, pro možnost využívat jednotný trh a pro možnost vytvářet nová pracovní místa. Právě proto potřebujeme integrovanější přístup v rámci vnitřního trhu. Stojí před námi v následujících týdnech a měsících velký kus práce v některých klíčových oblastech, například ve, v právní spolupráci a práci vůbec, eh, ve spolupráci eh, ministrů, eh, rady tedy a Evropského parlamentu. To jsou tedy naše priority. Takovou další velkou oblastí jsou ehm, prostředky zprávy a řízení, takzvané governance jak ji využívat v rámci konkurenceschopnosti a ve prospěch vnitřního trhu. Právě na tom pracujeme velice intenzivně, abychom posílili eh, činnost eh, Rady pro eh, konkurenceschopnost. Z našeho pohledu tyto činnosti souvisejí s procesem, který vyžaduje další revizi. Nejen kvůli tomu, že o tom bylo rozhodnuto, ale protože je to prostě nutné. Je zapotřebí nově uvažovat, nově zhodnotit strategii eh, Evropa 2020. My usilujeme o to, abychom formálně pokročili vpřed. Evropská rada v březnu 2015 bude muset předložit eh, rozhodnutí o nové strategii Evropa 2020 a je jasné, že zapotřebí na tomto spolupracovat, že zapotřebí konzultovat. Tato práce se tedy bude odehrávat za našeho předsednictví a to také souvisí s některými činnostmi, které budeme realizovat v průběhu našeho semestru. A já doufám, že budeme realizovat společně. Strategie pro Evropu 2020 musí být nově eh, zaměřena, centralizována na nové eh, politiky. A předsednictví jednotlivá rada tedy eh, musí reagovat na změny, ke kterým docházím. V červnu o tom to již bylo přijato sdělení zapotřebí, bychom brali v úvahu i závazky, které přijal Jean-Claude Juncker. Ještě předtím, než byl vámi eh, zvolen. Je zapotřebí tedy, abychom přemýšleli o tom, jak eh, využívat nové strategické priority v Evropě 2020. A na konci eh, června se objevily další prvky, které zapotřebí zhodnotit také pro Evropu 2020. Jsou to určité mm, prvky, které ještě přetrvávají v jednotném trhu a v právním e, systému. E, my jsme se rozhodli před mnoha lety, že vznikne jednotný trh, ale jsou tu stále ještě překážky přeshraniční aktivitě. My bychom mohli právě v těchto překážkách dosáhnout určitého pokroku za našeho předsednictví a přejeme si zaměřit na malé a střední podniky a jejich přeshraniční činnost. Chtěli bychom dokončit normy, které se týkají vnitřního trhu a případně aktualizovat jiné normy, protože tu máme různé nové eh, výzvy, mm, které chápeme pozitivně. Nicméně eh, znamenají také eh, právní dopady. Jedná se například o technologické aspekty duševního vlastnictví. A to je zásadní téma kterým se musíme společně zabývat. Je to vysoce právní téma, které má dopady nesmírně ekonomického a politického rázu. Bude záviset na tom, jaký směr si zvolí Evropská unie v této oblasti. Jsou tu e, různé překážky, jak už jsem uvedl, překážky, e, které jsou kladeny vnitřnímu trhu Eh, při přezraničních aktivitách. Jsou to určité bariéry a proto je také zapotřebí, abychom dosáhli eh, silného zjednodušení norem. Tato práce již byla zahájena za předchozího mandátu a bylo by zapotřebí, abychom ještě eh, se tomuto tématu věnovali více, intenzivněji. A to proto, abychom některé překážky nebo některá opatření, která jsou příliš byrokratická, příliš regulační zjednodušili. Toto je tím spíše důležité, že všechny tři instituce poukázaly na to, že zde tedy není e, růstu e, pokud, e, abychom dosáhli růstu, potřebujeme také zjednodušit toto e, prostředí e, byrokratické. Je to důležité pro Evropu, protože v legislativě narůstá objem legislativy. Je tu legislativa, která souvisí s vnitřním trhem, jsou to očekávání, která nebyla splněna. Mnozí aktéři očekávali, doufali, že se tak stane Evropská unie eh, bohužel často byla příliš pomalá v dosahování cílů, která si, které si stanovila. A proto je zapotřebí, abychom dokončili a zjednodušili eh, tyto akty. Dalším aspektem, které se týká zprávě řízení, je to, co už jsem zmínil na samém počátku. Co se týče činnosti rady, Můžeme říct, že činnost rady bude, doufáme, že bude mít pozitivní eh, dopad na spolupráci mezi radou a parlamentem. A dosáhli jsme obrovského konsensu na neformálním zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a doufáme, že se nám tento aspekt, toto, tato zpráva řízení podaří eh, ještě eh, zlepšit a že se nám podaří eh, takto postupovat i na zasedání Rady pro konkurenceschopnost což je velice důležité zejména pro váš eh, výbor, protože se zde jedná o legislativní eh, činnost. Docházelo k velké fragmentaci. Je zapotřebí, abychom snížili tuto fragmentaci i v oblasti konkurenceschopnosti, v činnosti rady. Je zapotřebí, abychom zjednodušili a zrychlili činnost, abychom vedli skutečné politické diskuze o skutečných zásadních tématech e, pro konkurenceschopnost na evropské úrovni. A proto musíme jednat na politické úrovni, na radě ministrů a na radě pro konkurenceschopnost hospodářskou soutěž. Chceme eh, posílit eh, úsilí a účast eh, jednotlivých ministrů na činnostech Rady pro hospodářskou soutěž. Abychom takto tedy jednali o tématech, které se týkají vytváření pracovních míst, růstu a konkurenceschopnosti v Evropské unii. Máme mandát od minulého týdne, od zasedání Rady pro všeobecné záležitosti. Chceme tedy takto provádět politickou a ministerskou práci a spolupráci. Chceme více sdílet informace s členskými státy a hovořit o politické orientaci. Chceme posilovat politickou koordinaci. A v některých eh, zasedáních Rady pro hospodářskou soutěž myslíme, že by dobrou praxí mohlo být setkávat se i se zástupci eh, Evropského parlamentu, neboli aby zde byla pravidelně možnost při některých typech zasedání Rady pro hospodářskou soutěž vést eh, diskuze o hlavních směrech týkajících se priority eh, hospodářské soutěže s účastí Evropského parlamentu. To jsou tedy návrhy, o kterých jsme diskutovali, které jsme předložili jako předsednictví dalším členským státům minulý týden a máme tedy mandát k tomu, abychom postupovali dál a abychom dále rozpracovali eh, provozní návrhy Také se eh, domníváme na základě toho, co bylo žádáno eh, Evropskou radou, že je zapotřebí držet se programu REFIT, eh, abychom vycházeli z práce institucí a postupovali v nich dál. Považujeme za potřebné zjednodušit legislativní práci a jako předsednictví bychom chtěli dojít ke konkrétním závěrům ohledně toho, jak lépe vytvářet zákony a právní normy. Eh, měli bychom k tomuto dojít tedy do eh, zasedání rady v prosinci. Chtěl bych také hovořit o legislativních konkrétních návrzích a prioritách. Myslím, že váš výbor právě to může zajímat. K té první, řekněme, patří patří pre, přepracování, zblížení legislativních textů, eh, které se týkají komunitární známky, obchodních známek. Já si myslím, že tu je mnohé, co lze ještě aktualizovat a co zde lze zlepšit, to je jedno z důležitých věcí, na které se máme zaměřit, Systém eh, známek v Evropě je důležitý, obchodní známek. A je zapotřebí, aby tento systém byl tedy efektivní a proto, aby byl zjednodušený. Měli bychom eh, zjednodušit a ekonomicky zefektivnit ochranu známek pro evropské podniky. A zejména takto, abychom podporovali růst, zaměstnanost. A vy jako Evropský parlament a právní eh, výbor. Eh, chápete, jak, jaký význam toto eh, má? Čísla, jaká máme ze společné studie z Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu a Evropského patentového úřadu, máme tu sedm hlavních linií a e, z intenzivního používání známek, které vycházejí určité údaje, a vyplývá z ní, že mezi lety 2008 a 2010 z toho vzniklo 21% zaměstnanosti pracovních míst e, v celé Evropské unii. To znamená, že to je 45 milionů pracovních míst, která realizovala 34% e, HDP. Tento systém by měl být ještě zlepšen. zlepšen. A takto je možné podporovat jak ekonomický růst, e, tak e, zaměstnanost a konkurenceschopnost. To tedy bude jednou z věcí, na které se bude e, zaměřovat naše předsednictví. Takto společně spolupracujeme s řeckým, litevským a irským předsednictvím a rada má tedy mandát od Koreperu k textu kompromisnímu, který byl předložen předsednictvím. A my jsme připraveni spolupracovat s vaším výborem v trialogu v průběhu našeho semestru předsednictví. Další naší velkou prioritou legislativní, o které jsem chtěl hovořit a chtěl jsem na ní upozornit, jsou podniková tajemství. Jedná se o návrh směrnice, které se týká ochrany know-how a vyhrazených obchodních informací. To patří k našim prioritám. Jedná se tedy o věc související se základními právy. Základní práva se také týkají eh, tohoto tématu. A nebo tedy eh, práva na využívání a šíření takovýchto informací, jak co možná nejefektivněji využívat eh, know-how jednotlivých podniků. Víte, že eh, toto téma vychází z dohody TRIPS a je nesmírně důležité pro evropské hospodářství. My jsme přesvědčeni, že takováto specifická mm, evropská norma zaměřená na harmonizaci eh, bude přispívat k záruce pro podniky, zejména pro malé a střední podniky, ohledně e, patřičné úrovně ochrany a bude znamenat také e, účinný prostředek, na, které se, na který se mohou obracet v případě e, krádeže nebo nezákonného použití obchodního tajemství, obchodních údajů. To je důležité také pro přeshraniční činnost. A my se chceme zabývat právě takovýmto tématem Eh, myslíme si, že právě takové, eh, takovéto opatření, takováto patřičná eh, ochrana by mohla také posílit inovaci a výzkum, zejména ve spolupráci různých vý, pracovníků výzkumných, kteří pocházejí z různých členských států, aby mohli společně pracovat na inovaci a výzkumu musím říci, že eh, zasedání Rady pro hospodářskou soutěž 26. května 2014 dosáhlo dobrého úspěchu na kompromisním textu. A my bychom byli rádi, abychom eh, aby, aby váš výbor, výbor eh, přeskoumal tento návrh a mohl hlasovat o tomto textu co možná nejdříve. A jako předsednictví jsme připraveni vést jednání ohledně dohody v prvním čtení s Evropským eh, parlamentem. A eh, doufáme, že můžeme začít s vámi spolupráci v tomto bodu co možná nejdříve. Dalším tématem, které je také velice důležité z důvodu politických, o kterých už jsem hovořil, je modernizace právního systému autorského práva. Víte, že veřejná konzultace, kterou provedla komise, ukázala, že tu jsou rozdílné způsoby vnímání v jednotlivých členských eh, státech. A už byly tyto údaje uveřejněny na stránkách komise, takže se na to eh, můžete podívat, můžete si přečíst rozmanité pozice jednotlivých členských států. Eh, předseda Juncker poukázal na toto téma jako na jedno z prioritních a e, řekl, že by si přál předložit legislativní návrh e, v šesti měsících poté, co komise tedy plně nastoupí, nová komise. My jsme samozřejmě připraveni napomáhat a podporovat e, takovému to reformnímu procesu. Nemělo bych se ale postupovat uspěchaně. Měli bychom především eh, zachovat jistotu investic a eh, měli bychom dosáhnout pozitivních výsledků, jakých eh, můžeme dosáhnout pomocí konsolidace jednotného trhu například v digitální oblasti a ve tvůrčích oblastech, když budeme respektovat kulturní diverzitu. Jak víte, autorská práva která se týkají práv, eh, eh, ať už je to video obsah nebo audio obsah, hm, eh, které se týkají tedy práv těchto autorů, tak se setkávají s technologickým prostředím, které je může ohrožovat, je zapotřebí patřičně chránit práva autorů, zajistit jim adekvátní zisk a je to tedy další téma, kterým zapotřebí se zabývat s vědomím, že eventuální eh, revize copyrightu, tedy eh, legislativního textu o autorských právech, protože komise ohlásila bílou knihu v tomto tématu, Uvidíme, jaké budou eh, výsledky Junckerovy komise v této oblasti. Určitý návrh už tu je a uvidíme, jaké bude to změní. Je zapotřebí, abychom postupovali tak, že zaručíme vyváženost mezi novými podniky, eh, které novými subjekty, které například mají jako za svoje hlavní, hlavní polečinnosti eh, to, tuto produkci online, aby byla chráněna jejich eh, autorská práva Máme určitý mm, systém v současné e, době. Vidíme, že určité nástroje jsou flexibilní, že jsou udržitelné v některých digitálních oblastech. Musíme tedy velice obezřetně e, postupovat, abychom jednali skutečně vyváženě a abychom vyvažovali jednotlivé zájmy, které jsou ve hře. I ve světle procesu konzultace, který už se odehrál ze strany komise. Dalším eh, významným eh, tématem, pane předsedo, pak mě prosím pověste, jestli mám ještě čas, ne, nebo zda již mám skončit svůj projev. Přejete si hned přejít eh, k otázkám. Dalším tématem, které jsem chtěl tedy zmínit, tak to jsou, to je společnost s ručením omezeným. To je další téma, které pro nás je prioritní a už jsem se zmiňoval na začátku, že zapotřebí e, se zbavit těch překážek v přezraniční činnosti a toto je právě taková oblast, kde můžeme se zabývat přezraničním podnikáním. E, je tu nedostatek důvěry ze strany potenciálních klientů ohledně zejména ohledně malých a středních podniků, protože v jednotlivých členských státech jsou jiné vnitrostátní předpisy. A vzhledem k tomu, že je nedostatečný normativní rámec v rámci EU, ekonomika nemůže plně využít eh, činnost nebo potenciál těchto malých a středních podniků. A rozbití takovýchto bariér je pro nás prioritou. I eh, Eh, v revizi eh, programu Evropa 2020 se tímto chceme věnovat a chtěli bychom podporovat eh, další pokrok ve vyjednávání této směrnice mezi parlamentem a radou právě proto, abychom se zaměřili na společnosti s ručením omezeným. Eh, chtěli bychom s vámi už se spolupracovat na těchto tématech a, a dosáhnout eh, výsledku. Chtěli bychom se pokusit o to, abychom na radě eh, dosáhli řešení už na konci tohoto semestru, tak abychom v nedlouhé době dosáhli výsledku schody v prvním čtení. Já myslím, pane předsedo, že teď bych možná mohl dát prostor pro diskuzi a uzavřít prozatím svůj E, projev zde. Už skutečně budu končit jenom pár slov. Veli, s velikou pozorností budeme sledovat e, činnost Evropského parlamentu například u, e, u značení geografického původu u nezemědělských výrobků a budeme se zabývat také zelenou knihou můžeme podle našeho názoru tímto velice prospět eh, našim výrobcům, eh, lepší ochranou jejich produktů a tím, že odstraníme potíže pro produkci při uvádění, uvádění výrobků na trh eh, mimo striktně místní trh. Je to otevřený problém, kterým se musíme zabývat efektivním způsobem, protože souvisí velice úzce také se způsoby, kterými se budeme věnovat v oblasti vnitřního trhu. A to také souvisí s jednáním s třetími zeměmi. Takže je to určité pojítko mezi těmito všemi prvky a přejeme si, abychom dosáhli pozitivního výsledku, zejména s ohledem na to, abychom chránili uh, evropskou produkci. Produkci související s teritoriální diverzitou, s místní diverzitou, s místními evropskými tradicemi. O tomto již jsem e, vedl, nebo o tomto budu vést 25. září e, diskuzi na zasedání Rady pro hospodářskou soutěž a těším se na spolupráci v těchto tématech s vaším výborem thank you very much. Děkuji velice. Vy jste nám velmi kompetentně doplnil informace, které nám předal pan ministr Orlando a řekl jste celou řadu věcí, které leží na srdce také tomuto výboru a které eh, jsou v našem zájmu. Byl bych vděčen, kdybychom nyní mohli zahájit výměnu názorů. První na seznamu řečníků je pan Dirán. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já vám děkuji. Měl jsem již eh, možnost vás vyslechnout v jiném výboru, eh, kde se hovořilo o transparentnosti, o při informovanosti eh, občanů. Já se zajímám hlavně o jednu otázku, která se týká lobbystů. Eh, vy jste hovořili o, o eh, legislativě americké a já bych chtěl vědět, jaké pocity máte ohledně eh, rovnováhy, kterou bychom mohli najít mezi možností ochránit eh, ekonomickou aktivitu, která je již dosti ochráněná různými národními eh, zákony, například ochrana známek a tak dále. Ale tato tato legislativa není nějak zvlášť ochráněna. Podle našeho tradičního práva eh, je ta problematika poněkud jiná. Já nevím, jestli vy nebráníte vlastně veřejným informacím, protože když získáte eh, informace eh, eh, legitimním způsobem, tak by mohlo být publikovány, ale co se týče transparentnosti, všechno to, co je možné v signalizaci chování, které není úplně normální, a co se jedná daňových otázek a podnikových eh, otázek, podnikatelských otázek, tak to jsou otázky důležité pro evropské společenství a pro evropské občany. Já chápu, že na jedné straně jsou zájmy podniků, na jedné straně je nezbytek mít informace, je nezbytný mít informace, je nezbytné, aby ty informace byly, transform, byly transparentní ale zároveň je potřeba také, eh, aby tyto informace byly legitimní. Já bych rád věděl, jakým způsobem vy obhájíte rovnováhu k této otázce. Děkuji. Děkuji. Další. Paní Redner. Děkuji. A děkuji za velmi komplexní informace, které nám nabídly přehled je vidět, že italské předsednictví toho bude mít hodně na práci. To něco z toho, co jste tu zmínil, například autorské právo, podnikové tajemství, obchodní známka, to je všechno zajímavé. Já se jenom kladu jednu otázku. Pokud jde o podnikové tajemství, podle dosavadního vývoje vidíme, že podnikové tajemství či vysvětlení toho, co je podnikové tajemství, je používáno k tomu, aby podnik nebyl nucen sdělovat některé informace. Eh, co si o tom myslí italské předsednictví eh, o celé téhle velmi komplexní věci? A jak je to zadržování dodržováním podnikové tajemství ze strany uh, zaměstnanců. A pak je tu otázka, kterou už položil také ministr spravedlnosti a my tady vlastně e, na toto téma nevíme, kde je tady přesně ta dělící e, míra mezi tou zodpovědností v rámci řízení společností, jaká je úloha dozorčí rady a podobně. My tu máme tak trochu protichůdné informace od našeho ministra spravedlnosti a myslím, že to je oblast, která je ve vaší zodpovědnosti a mě by zajímalo, co si o tom konkrétně italské předsednictví eh, myslí, eh, pokud jde konkrétně o práci pracovních skupin na toto téma. Eh, pak je to problematika konkurenceschopnosti. Vy jste se toho dotkl z různých úhlů pohledu a e, řekl jste o tom, co je potřeba, mluvil jste o tom, co je potřeba, co bychom měli udělat a já patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni o tom, že konkurenceschopnost e, je takový trochu trojuhelníkový fenomén. To znamená, podnik e, může být konkurenceschopný jenom pokud platí určité rámcové podmínky a je třeba tady tu konkurenceschopnost podporovat eh, nejenom tedy jaksi eh, ve vztahu k podnikům, ale také spotřebitelé eh, by měli vnímat tu svůj příspěvek ke konkurenceschopnosti stejně. A například pokud jde o finanční trhy, nejde pouze o jejich regulaci, ale také o tedy eh, řízení společností, tady je třeba, abychom konečně schválili příslušnou legislativu, směrnici o transparentnosti a podobně. A já k tomu mám konkrétní otázku na téma eh, SUP, čili společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem. Já bych eh, ráda věděla, co tady konkrétně plánuje italské předsednictví, a jaký návrh hodla předložit a to vždy tedy s ohledem na práva podnikatelů, spotřebatelů a občanů. To všechno je třeba mít na mysli, nikoli pouze tu konkurenceschopnost. Děkuji. Thank you. The next... Děkuji. A nyní paní Rozier. Merci, Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, děkuji za vaše vyčerpávající eh, představení italského předsednictví a jeho priorit. Tři náměty mě zaujaly jednak známky. První krok je, že rada se shodla na textu, který se týká známek a myslím si, že eh, práce, eh, která bude nyní dělat předsednictví a parlament, se se zřejmě bude odehrávat ve společném duchu. Ale já bych chtěla vyjasnit dva body především. V návrhu rady a v opatřeních o mm, zboží, které je transitní, tak bych ráda věděla, jaké, jaká opatření e, se budou dělat pro kontrolu tohoto zboží. A druhá věc, kterou bych ráda věděla, jaký způsob spolupráce mezi mezinárodními instituty a um, mezi Mezinárodní institucí pro ochranu známek budou podniknuty. To také byl námět eh, diskusí a zdá se, že a rada něco navrhla, abych rada věděla, co to vlastně přesně bylo. A pak, co se týče autorských práv, tak eh, vy jste vysvětlil, dobře, že že naše legislativa se musí uh, přizpůsobit novým ekonomickým modelům a této změně. Samozřejmě práce v tomto směru musí být uh, vykonána, ale myslím si, že uh, potřebujeme získat speciální optiku, protože dnes je zcela přivrácený pohled na uh, celý, celý pracovní proces. Uh, digitální podniky chtějí eh, zajistit tedy odměňování za eh, vytváření eh, práce a část hodnoty by měla jít tedy těm tvůrcům a těm, kteří toto, tuto hodnotu vytvářejí. A pak jste se zmínil o otázce geografického označení výrobků, které nejsou zemědělské, je to opravdu otázka, která, se, eh, která může podpořit eh, místní konkurenceschopnost a jedná se o to, abychom eh, zajistili i zaměstnání v jednotlivých částech Evropy a ohodnotili tuto lokální produkci, a aby bylo možné ji získat a ji dále posílat na evropský trh a případně na tři, do třetích zemí. V současné době je to proces, který je zaražený v Evropské komisi, ale je to návrh, eh, o který se zajímáte. Chtěla bych vědět, jaký je eh, váš eh, názor na, tento, na, tento, na toto téma. Děkuji. A poslední na seznamu je pan Kavada. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, milý Sandra, protože vy jste eh, poslanec, s kterým my jsme měli časté styky. Eh, nebudu vám tykat, protože já musím dávat pozor, eh, ale pracoval jsem s vámi velice často a myslím si, že vy jste poslanec dlouhého data a že je dobré, že přicházíte na mocenské pozice. Já bych chtěl říci, že že vlastně italské předsednictví má jenom čtyři měsíce ke své činnosti, ale musím říct, že e, červenec a srpen, já vím, že jste e, nespali, e, vaše vláda připravila co nejvíc vedoucích informací pokynů pro to, aby mm, Evropa znovu odstartovala, což je velmi pozitivní vzhledem k tomu, jaká skepse se vlá, povlá, zavládla po evropských volbách. A myslíme si, že budete eh, moci ovlivnit nějak celkově klima v Evropě. Eh, toto předsednictví, já jsem to již říkal vašemu kolegovi, panu Orlandovi, eh, na to se díváme dobrým, na to se díváme z, velmi pozitivně. Předseda a ministerský předseda italský ten jistě přinesl nový vítr, protože je velmi citlivý na eh, tolik dramat, kterým prošla vaše země. On není sám a eh, jistě ví, že je třeba, aby eh, Evropa se, aby znovu povstala, aby se obnovila, aby se zabývala zásadními tématy a nejenom tématy marginálními. Já tedy přeji eh, mnoho úspěchu o vaší práci. Je třeba, abychom hovořili znova o subsidiarietě. Já mám pocit, že Evropa eh, by mohla být ovládána eh, politikou, ale Evropa musí opět nalézt vůli zabývat se tím, co jednotlivé země sami nemohou řešit. A to také není v současné době praktikováno. Je třeba, abychom měli eh, doktrínu, v níž eh, víme, že evropské země budou moci jednat na principu subsidiarity, čili ty jednotlivé evropské země budou moci taky pracovat eh, v evropském zájmu samostatně. A je další věc, kterou bych rád ještě dodal. A první je, já sdílím váš pohled a, a Eh, nevím, eh, jestli váš ministerský předseda bude trvat dva nebo tři roky. Já si myslím, že bylo třeba se tohoto zvyku zbavit, aby se tak rychle eh, lidé střídali. Já naléhám na to, protože je to jeden z důvodů evropsk- zděšení evropských občanů, když evropská politika postrádá kontinuity a já doufám, že vy eh, budete pokračovat v politice, která bude sloužit eh, rozvoji evropských národů, jak v ekonomice, tak v ostatních oblastech, a tedy i v oblasti práva. Druhý bod, o kterém bych rád hovořil a který je velice důležitý, protože ten eh, zřejmě se týká také identity Evropy. Já celá sdílím váš zájem, nebo zájem vaší vlády, Pane ministře, zájem o otázku eh, duševního vlastnictví. Když se podíváme na dva kontinenty, Spojené státy a Evropu, tak můžeme konstatovat jednu zásadní věc, že, eh, eh, že američtí pracovníci se živí vlastně široce evropskou prací, evropskými výsledky práce. Dvě třetiny, jedna třetina bych řekla toho, co se vytváří ve světě Evropané. My uh, zakazujeme krást, ukrást třeba jeden pomeranč, ale eh, nikdo nezakazuje, abychom ukradli duševní dílo, jedno duševní dílo. Vy to víte, že eh, neexistuje kultura, když nebude ekonomika kultury. A je třeba opravdu vysvětlit a objasnit, jaká jsou práva na ochranu autorsk- na autorských práv, jaká jsou prostředky na ochranu autorských práv. Děkuji. Uh, Mr. Undersecretary, as there is nobody... Pane tajemníku, vzhledem k tomu, že nemáme dalšího řečníka na seznamu, můžete si vzít slovo. Děkuji, pane eh, předsedo. Vyjdu z toho posledního příspěvku. Pozdravím pana Jean-Marie Kavadu. Nemilí příteli, Jean-Marie, a eh, když se vrátím k tématům, o kterých jste hovořil, tak samozřejmě já jsem explicitně o tom nehovořil a je to téma subsidiarity. A je to velice dobré, že jste se o něm zmínil, pane poslanče Kavado. Bylo to vlastně implicitní téma. Na jedné straně jsem hovořil, jak vy nás také vyzýváte, abychom to dělali. Teď otevřu závorku tři roky předsednictví, to je atentát na naše zdraví. Děkuji za ten návrh, ale opravdu bych to nechtěl. Zavírám závorku Subsidiarita je vlastně implicitním tématem a bylo správné, že jste se o tom zmínil. Já jsem říkal, je třeba bojovat proti byrokratickým, excesivním byrokratickým překážkám. Já mám příklad z mojí země, kde e, vlastně funguje subsidiarita naopak. Hovoříme často o tom e, s ministerským předsedou e, Rencim, že chceme obrátit tu situaci, ano, chceme úplně zvrátit ta procesy. Mluvme třeba o olivovém oleji. Italové eh, vidí, že na toto téma je Evropa velice hm, nesoustředěna a říkají si, proč tomu je tak? Chtějí, chce se chránit evropská produkce, protože eh, to znamená podporovat eh, politickou průmyslovou politiku protože vlastně eh, průmyslová politika se dělá skrze obchodní smlouvy a u nás naši občané vidí Evropskou unii trochu nepozornou v tomto ohledu. A potom <clears throat> je třeba vysvětlit Italům, jak mají, Evropská unie vysvětluje Italům, jak mají zacházet s olivovým olejem eh, u stolu. A tak s tím to musí Evropská Unie opravdu přestat. Je zbytečné, aby se nařizovala a Italům, jak mají používat eh, olivový olej u stolu. O to přece vůbec nejde. Třeba zvrátit toto pravidla. Je třeba hovořit o společné politice a je třeba pracovat v zájmu producentů, výrobců tohoto olivového oleje. Čili to byl jen takový příklad. My jsme eh, eh, převzali práci kterou dobře eh, zahájilo řecké předsednictví o subsidiarietě. A my jsme rozšířili tento téma. Hovořili jsme o tom i na neformálním setkání v Miláně minulý týden. A zvláště v tomto okamžiku, který, kdy začínáme s novou legislatorou a kdy začínáme nový politický cyklus, se musíme zamyslet eh, nad eh, fungováním evropských institucí. Musíme se podívat na to, jak fungoval v detailech tento systém subsidiarity a jak bychom mohli vylepšit tento systém subsidiarity, protože je lépe nejdřív definovat celkový rámec eh, principiálně a potom teprve v tomto vyjasněném rámci vytvářet nařízení a eh, směrnice. A v tomto případě eh, je to všechno vázáno na radu ministrů, ale mají do toho mluvit i ostatní instituce a jedná se o to, že eh, předsednictví eh, musí vypracovat nebo předloží zprávu o fungování eh, těchto institucích a zprávu o tom, jakým způsobem by subsidiarita měla fungovat. Bude, hovoř, bude se tam hovořit o spolupráci mezi jednotlivými institucemi a zvláště budeme hovořit o tématu také proporcionality. Čili myslíme si, že předseda Juncker Eh, nás ubezpečil, že budeme pracovat na malých, ale důležitých prioritách Evropské unie. A pak se soustředíme na ty hlavní otázky, kterými se bude zabývat Evropská unie. A to je správné směrování. A jistě eh, předseda eh, nás v tom podpoří. Vy jste hovořil o kreativitě, o duševním vlastnictví, o nových technologiích nemám k tomu celkem mnoho co dodat. K tomu, co vy, pane Kavado, a vy, paní poslankyně Rozier, jste řekli. Protože vy jste, vy jste hovořili o této prioritě, my, nám velice leží na srdci. Je třeba tuto kreativitu a duševní vlastnictví ochránit, protože to je velké bohatství eh, evropského společenství, protože hm, umělci a tvůrčí lidé eh, obohacují Evropu. Je jasné, že musíme právně eh, odpovědět na technologickou inovaci. Nemůžeme blokovat vytváření nových pracovních míst. Nicméně nesmíme ani Eh, zapomínat na ochranu tedy kreativity a uměleckých díl, duševního vlastnictví. Čili my, eh, jakožto předsednictví, budeme tímto směrem eh, pracovat přesně tak, jak vy jste nám to naznačili. Další otázka se týkala tématu toho zboží, které eh, zboží, které je transitní. Eh, my se domníváme, že jsme dospěli ke kompromisu o kontrole těchto transit, tohoto transitního zboží. A je to dohoda, která zcela ve shodě s eh, mezinárodními předpisy. My se domníváme, že je to zcela legitimní dohoda a i poté, těžké eh, diskuzi s právním výborem a právní službou jsme dospěli k tomu, že to je konkrétní a vyvážené řešení, to, ke kterému jsme dospěli, také o tom pašovaném zboží, také o tom falšovaném zboží, které prochází Evropou. Je to mm, samozřejmě velký problém pro evropský růst ekonomiky tady se vytváří i potíže při vytváření nových pracovních míst a je to samozřejmě i ohrožení bezpečnosti a zdraví spotřebitelů. Z těchto všech dobrých důvodů se domníváme, že musíme eh, hájit tuto dohodu, která byla velice obtížná a kterou, které jsme dosáhli v radě, ale eh, my jsme se nakonec na určitém stanovisku shodli a myslím, že je třeba ho eh, obhajovat, protože je to stanovisko, kterým jsme spokojeni, bylo to velice těžké k němu dojít a pak samozřejmě v okamžiku, kdy budeme diskutovat o jednom eh, bodu, tak <laughs> riskujeme, že eh, opět souvneme a eh, ohrozíme celou tu dohodu. Co se týče společností s jediným společníkem, a vy jste se ptala na, tu, na to téma společného řízení. Já vám připomínám, že my máme bezpečnostní eh, doložku, která se tohoto problému týká. Takže se domníváme, že z tohoto hlediska je velká část starostí, které vy jste zde eh, zmínila, jsou pokryty touto, eh, touto doložkou. Co o právu na informace, o němž jste hovořil, pane poslanče, vy, a tam se jedná o dvě základní svobody. Já jsem o tom hovořil v eh, mém úvodu. My v našem předsednictví eh, se chceme zabývat některými velkými prioritami a tam eh, patří právě ochrana některých základních práv. A zde se jedná o e, svobodu, e, svobodu informací, to je svoboda pro novináře, ale svoboda i pro spotřebitele. To jsou samozřejmě témata, která jsou velice důležitá a my musíme pomyslet, že mnoho malých a středních podniků se v současné době uchylují k tajemstvím obchodnímu, protože nemají zdroje finanční pro to, aby například zaregistrovali své patenty. Často se jedná o toto. Čili se domníváme, že větší ochrana e, například při e, krádeži jejich know-how by měla jít způsobem, který by zajistil správné, správný správný balans mezi těmi dvěmi požadavky. Na jedné straně je třeba umožnit rozvoj malých a středních podniků, na druhé straně není nemůžeme také omezovat právo na informaci. Přesně tak, jak jste se o tom zmínil. K těm eh, kvótám pro eh, růžovým kvótám ve společnostech. Myslím si, že to byl dotaz eh, paní poslankyně Regnerové. Ta se, myslím, dotkla tohoto tématu. My jako Italové máme skvělou zkušenost s mm, s legislativou eh, v tomto směru. My jsme ji zavedli v naší zemi. U nás eh, máme 6% povinnost, eh, tedy kvót, do rad podnikových a u nás to funguje a budete mít možná v výboru ženském potom získat lepší informace o tom a myslím si, že by to mohlo fungovat na evropské úrovni, ale to je stanovisko, je to velice velice citlivé téma, nebo my ho považujeme za důležité. Vy ale víte, že v současné době je tady eh, o zablokování této otázky, ale my samozřejmě chceme přesvědčit, eh, přesvědčit lidi a získat eh, kvalifikovanou většinu, čili přesvědčit některé země. Možná i vy byste nám v tom mohla pomoci nechci jmenovat nějakou zemi e, přímo, ale e, můžete nám pomoci, abychom tu situaci odblokovali a abychom dospěli k, k stanovisku, které mm, v němž bude možné rozhodovat e, společně. Čili z našeho hlediska uděláme všechno proto, abychom tímto směrem pokračovali, protože se nám to zdá v zájmu Evropy a protože uh, my, jakožto Italové, jsme s tímto měli velmi dobrou zkušenost. Ne, ještě jsem na všechno neodpověděl. Ještě jste se ptali na, na téma geografické označení produktů, které jsou zemědělské. O tom jsem také hovořil ve svém úvodu. To je opravdu zásadní téma. Podle mého názoru zde Eh, jde o důvěru, kterou bychom měli navázat, důvěru mezi Evropou a občany. A také mezi Evropou a hlavně malými výrobci. Doufám, že Evropané se eh, naučí, si vezmou tu lekci z posledních voleb a eh, dopracují se k přístupu, který bude jiný a který bude koherentnější nejenom v ohledu k našim tradicím, ale i k našim ekonomickým zájmům a to zájmům dnešním i budoucím. Jsou to zájmy, které eh, chtějí více eh, odpovídat tedy o požadavkům těch tradičních výrob, čím na víc nám se podaří vytvořit dobré regulační prostředí, které bude chránit také tradice a výrobu z určitých eh, teritorií, tak budeme mít eh, dobrou odpověď, jak, jak pro, po zaměstnanost, tak pro eh, regionální tradice výroby. Já tady se opět vracím k té otázce subsidiarity. V některých případech, a toto je evidentní případ, zde je potřeba uh, činnosti ochrany i na úrovni evropské. To je klasický případ, kdy specificita lokální potřebuje, zde u tomto označení, eh, potřebuje eh, zásah na evropské úrovni. Proč? Právě z těch ekonomických důvodů, o nich jsem hovořil, ale také protože dnes eh, Tito lidé mají obrovský, obrovskou potíž, jak obchodovat s těmi ty produkty mimo jejich lokální trh. My je musíme, tedy jim musíme pomoci, aby mohli víc toho jejich úzce omezeného lokálního trhu. A musíme jim pomoci pomocí určitých pravidel. Eh, zároveň by se tím vytvořila nová pracovní místa. A opakuj, když se nám podaří na právní úrovni Eh, harmonizovat v rámci evropského trhu a zároveň dát určitá pravidla eh, těmto produktům, eh, tak se nám podaří vyřešit tento problém. Ale to bude záležet také na tom, jakým způsobem my se k tomu postavíme, jak nás budou vnímat a jak budeme umět vyjednávat v těch jednotlivých vyjednáváních zeměmi, třetími zeměmi. Je to jasné, že tu je přímá vazba, jak v právních jak na právní úrovni, tak na politické úrovni. Je tady tady vazba mezi tím, jak my to vyřešíme uvnitř Evropy a jak budeme schopni toto potom eh, uplatnit při vyjednávání s třetími zeměmi. A potvrzuji vám to, co jsem řekl i předtím. My eh, tedy toto téma určitě si vezmeme za svoje, my otevřeme toto téma na výboru o konkurenceschopnosti a Budeme o něm hovořit v radě přesně tímto způsobem, tak jako o, o tom mluvím já dnes. Děkuji vám a děkuji i vám, pane předsedo. Uh, Mr. Undersecretary, thank you very much. Děkuji, pane tajemníku, za to, že jste se pokusil splnit tento téměř nesplnitelný úkol a probrat celou řadu témat během omezeného času. Jak vidíte, tento výbor má velká očekávání, pokud jde o italské předsednictví a já jsem si jist, že ve vaší osobě máme záruku toho, že se toho hodně podaří dosáhnout. Děkuji.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 Pokud dovolíte, budu pokračovat. Děkuji. Budeme pokračovat bodem 2, což jsou oznámení. A mám následující. Jonathan Fall, ředitel direktorátu pro vnitřní trh a služby, pozval členy výboru, aby navštívili konferenci, která proběhne zítra na téma služby na jednotném trhu tedy 4. září na půdě Evropského parlamentu. A to právě proto, že tento výbor má kompetence i v rámci duševního vlastnictví. Je to tedy téma, které by pro vás mohlo být velmi zajímavé a detaily o této konferenci získáte od sekretariátu. Také chci podotknout, že členové jsou zváni i na zahajovací recepci, která proběhne před zasedací místností eh, tohoto výboru 18.30 dnes večer. To je eh, jedno ohlášení a pak tedy také máme celou řadu rozhodnutí, která přijali koordinátoři dnes dopoledne. A pokud budete souhlasit, sekretariát eh, vám je rozdá písemně a pokud proti tomu nebudete nic mít, tak je budeme tímto považovat za schválené. Jde například o seznam stálých zpravodajů, kteří byli čerstvě schváleni rozhodnutí k rozpracovaným záležitostem a tak dále. Stačí to takhle, nebo chcete, abych to prošel po bodu? Paní Regner, děkuji, já nemám žádný problém s tím, abychom takto postupovali. Bylo to opravdu komplexní zasedání koordinátorů, ale eh, chci tedy říct, že normálně tohle bývá ohlašováno předem. Má ještě někdo nějakou námitku? Writing. Proti tomu, že bychom to rozdistribuovali písemně? Ne, děkuji. Bod číslo 3. Schválení zápisu eh, z zasedání ustavující schůze 7. Eh, července a mimořádného zasedání 10. července tohoto roku. A je někdo proti? Pokud ne, zápisy jsou považovány za schválené. Then we pass to point seven. A pojďme k bodu 7, pokud se nemýlím. Týká se recastu návrhu směrnice parlamentu a rady na téma aktivity a dozor nad institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění. Dovolte mi říct, že konzultativní pracovní skupina eh, se zástupci právní služby parlamentu, rady a komise dospěla k závěru, že tento návrh eh, nepotřebuje žádné zásadní pozměňovací návrhy a sekretariát našeho výboru s tímto stanoviskem souhlasí a navrhuje, aby výbor přijal tento návrh jako své stanovisko. Je někdo proti? Chce se někdo vyjádřit? Pokud ne, budeme hlasovat. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Bylo přijato. Odložili jsme bod číslo 8, pokud jde o recast unijního vízového kodexu. A máme bod číslo 9, problematika subsidiarity. My jsme k tomu obdrželi jedno nové stanovisko litevského parlamentu. A já teď požádám paní Delvo, která je zpravodajkou v oblasti subsidiarity, aby nám k tomu něco řekla. V podstatě my jsme obdrželi dvě stanoviska od litevského parlamentu a stručné stanovisko švédského parlamentu. A v nich napadají právní základ, e, říkají, že právní rámec pro eh, celní přestupky a postihy eh, odkazují na článek 33, který volá po posílení spolupráce mezi členskými státy, ale neznamená nějaký výčet sankcí. A proto my bychom rádi použili jako základ článek 83, což je ale velice složitý článek. Já osobně mám tendenci věřit komisi a vysvětlení, že harmonizace celní legislativy je jedním z unijních cílů. A já myslím, že tady bychom se měli držet názoru komise, možná ale právní služba dospěla k jinému názoru. Ještě nějaká další připomínka, pozorování? Ne. Does the legal service... Chce právní služba něco říci? Ne, děkuji. Právní služba k tomu nic nemá. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. we can move on. We have... Můžeme pokračovat. Odložili jsme bod 10. Další body mají být projednávány za zavřenými dveřmi, proto požádám ty, kteří nemají nárok se v místnosti zdržovat, aby ji opustili.